Zahajuji schůzi. Podle pořadu jednání nás čeká předložení výroční zprávy účetního dvora za rok 2009. Jako první dostane slovo předseda Evropského účetního dvora, pan Da Silva Caldera, aby nám představil zprávu. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, je mi ctí, že se mohou účastnit vaší dnešní rozpravy o výroční zprávě Evropského účetního dvora o provádění rozpočtu za rok, o plnění rozpočtu pro rok 2009 tuto výroční zprávu jsem již eh, představil vám, pane předsedo, a rozpočtu, eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu v listopadu. Eh, rád bych představil hlavní body obsažené v naší výroční zprávě. Za prvé, účetní dvůr uzavřel, že Účty Evropské unie představují věrný obrázek, spravedlivý obrázek finanční pozice a výsledků hospodaření a hotovostních toků. Je to již po třetí, kdy konstatujeme, tři roky po sobě konstatujeme, že účetnictví je prosto závaznějších nepravdivých prohlášení a je tedy eh, spolehlivé. Pokud je o zákonnost a řádnost, tady vydáváme stanovisko bez výhrady, pokud je o příjmy a závazky, stejně jako v předchozích letech, ale, a toto je druhé naše hlavní sdělení z výroční zprávy, u plateb z rozpočtu eh, i nadále přetrvává závažná chybovost, kromě dvou oblastí. Těmito dvěma výjimkami jsou správní výdaje a hospodářské a finanční záležitosti. Ve všech ostatních oblastech výdajů Účetní dvůr shledal závažnou míru chybovosti. Zaměřím se, pane předsedo, na dvě hlavní oblasti výdajů, na zemědělství a soudržnost. U zemědělství a přírodních zdrojů účetní dvůr odhaduje míru chybovosti eh, jako o něco vyšší než v roce 2008. Ovšem eh, výsledky jsou konsistentní s hodnocením EUD eh, za oba roky kdy ty systémy byly pouze částečně efektivní. No, účetní dvou doporučuje snížit chybovost zlepšením kvality informací v databázích, které se používají pro stanovení eh, nároků a výpočet pladeb a také prostřednictvím vyjasnění a lepším prosazováním eh, pravidel pro eh, využití půdy a její údržbu. Soudržnost, která představuje cirka třetinu rozpočtu, tam Eh, jde i nadále. Tam jde o jedinou rozpočtovou oblast, kde odhadovaná chybovost je více než 5 Většina chyb se týká závažných selhání ze strany národních orgánů, vnitrostátních orgánů při aplikaci pravidel pro veřejné zakázky a, eh, a proplácení eh, nákladů, které nejsou oprávněné. Eh, mnoho chyb mělo být eh, a mohlo být eh, detekováno a opraveno členskými státy předtím, než certifikovali výdaje vůči komisi. Jak naše audity ukazují, naše kontrolní kontroly ukazují, členské státy měly tyto informace. My tedy, a to je mé třetí hlavní zelení, odhadujeme, že hlavní chyba u Eh, respektive ta eh, chybovost u soudržnosti byla nižší než v předchozích letech. Eh, v uplynulých letech tedy chybovost celkově klesá. Ovšem je třeba také do jisté míry varovat, než bychom nebo k tomu to obezřetně, než bychom uzavřeli, že jde o nějaký jasný klesající trend, protože u plateb se ta situace může měnit rok od roku a situace v roce 2009 výrazně odlišná od roku 2008. Kromě toho neexistuje záruka, že celkový pokles odhadované chybovosti v nedávných letech bude pokračovat, pokud tedy e, systémy, které se vztahují na naprostou většinu rozpočtu, e, zůstanou pouze částečně efektivní. A tím se dostávám eh, k naší hlavní zprávě. Informace, eh, které poskytla komise, pokud je o zpětné eh, vracení prostředků a další korekce, tak tyto informace stále nejsou zcela spolehlivé a nemohlo být smysluplně srovnávány s odhadovanou chybovostí, kterou ehm, odhaduje účetní dvůr. Pane předsedo, vážené poslanky, vážení poslanci, čeká nás celá řada iniciativ, které představují velkou příležitost, jak zlepšit finanční řízení v Evropě dlouhodobě. Eh, tato výroční zpráva potvrzuje eh, závěry, eh, které se objevily v kontrolním závěru EUD e na začátku roku ohledně rizik a výzev pro zlepšení finanční řízení v EU. Stručně řečeno, zlepšení kvality výdajů by mělo být přední prioritou. Zjednodušení legislativního rámce a zavedení nákladově efektivnějších kontrolních systémů ke snížení chybovosti by měly přispět k naplnění tohoto cíle. Počátkem tohoto roku komise představila návrh eh, recastu finančního nařízení. Ve svém nedávném eh, stanovisku eh, k tomuto návrhu EUD uzavírá, že tento návrh obsahuje celou řadu návrhů, které skytají příležitost pro komise, jak zlepšit transparentnost a finanční řízení. Racionalizace sektorové legislativy ovšem je i nadále významnou cestou, jak dosáhnout zásadnějšího zlepšení v kvalitě výdajů. V příštím roce komise eh, představí takové legislativní návrhy pro politiky a programy, které eh, se týkají hlavních oblastí výdajů v příštím programovacím období. Eh, při revizi výdajových programů EUD navrhuje, aby se aplikoval soubor zásad, které zajistí, že bude existovat pravděpodobnost vzniku evropské přidané hodnoty, že budou jasně stanoveny cíle, že dané režimy budou realistické, a e, co možná jednoduché, racionální a že také bude jasně nastavena odpovědnost. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, e, zajistit, aby e, prostředky EU byly optimálně vynakládány, je pro nás obrovskou odpovědností, pro všechny z nás. Když komise navrhuje legislativu a provádí rozpočet, je toto jejím úkolem. Je to úkolem i členských států při eh, každodenním spravování cirka 80 prostředků v evropském rozpočtu. Je to odpovědnost parlamentu a rady, které eh, jsou legislativci a nesou odpovědnost za absolutorium a EUD eh, e zde vystupuje v roli externího auditora. EUD e se těší na to, že všechny instituce sehrají svoji roli. Děkuji za pozornost. Nyní jménem Evropské komise vystoupí pan komisař Algedas Šemeta. Předávám slovo, pane komisaři. Pane předsedo, pane předsedo Caldeiro, vážení poslanci a poslankyně a zástupci Evropského účetního dvora. Před dvěma dny pan předseda Caldeira a já jsme měli příležitost vyměnit si názory a hovořit o výroční zprávě účetního dvora. Hovořili jsme s poslanci, kteří jsou členi výboru pro rozpočtovou kontrolu. Já bych chtěl zdůraznit základní body této diskuse a první závěry. Než ale přejdu k věci, chtěl bych poukázat na to, že proběhl dobrý dialog mezi auditorem, účetním dvorem a mezi auditovanou entitou, tedy komisí a děkuji za velice dobrou spolupráci. Jsem potěšen, že eh, účetní dvůr uznal určitý pokrok. Eh, vidím zde celou řadu pozitivních zpráv. Vidím zde ale také kritiku. A je závazkem komise eh, to, že bude činit následné kroky v reakci na závěry účetního dvora. Hodnocení komise je zcela zásadní komise přebírá odpovědnost za řízení evropského rozpočtu. A roční závěrka a si získala pozitivní hodnocení. A v některých oblastech e, nejsou žádné výhrady. Komise je ráda za tento výsledek, a protože to odráží reformu, kterou jsme provedli. Ovšem eh, ukazují, ukazuje se, že zde jsou také některé slabé stránky. Komise je odhodlána řešit eh, tyto slabé stránky a snaží se pokračovat v tom, aby se každodenní účetní postupy zlepšovaly. Pokud jde o eh, zákonnost a řádnost transakcí, chtěl bych říci, že snižování chybovosti, že tento trend snižování chybovosti pokračoval i v roce 2009. A závazky v rámci celého rozpočtu jsou zákonné ve všech aspektech. Více než 90 plateb z evropského rozpočtu je bez chybovosti. Tento verdikt je pozitivním známkou toho, že naše snahy mají konkrétní pozitivní dopady. Dosáhli jsme toho především díky snižování chybovosti v oblasti soudržnosti. Komise posílila svoji dozorčí úlohu, zavedla kontrolní a řídící systémy, které pomáhají dozírat na členské státy. Zároveň to dokládá, že je dobré přerušovat platby ve chvíli, kdy se identifikují problémy. A ve své zprávě účetní dvůr rovněž poukazuje na dobrou kvalitu informací týkající se vracených prostředků. A zvýšení hodnoty financí, které se vracejí z jednotlivých projektů, kde byly narazeny chyby. To je další eh, důkaz toho, že komise je skutečně odhodlána chybovost snižovat. Já sdílím názor komise, že podávání zpráv ze, čla, ze strany členských států ještě není uspokojivé a komise se bude snažit napravit tuto situaci jak u existujících programů, tak u další generace programů a také u sdíleného řízení. Dámy a pánové, eh, souhlasíme s panem Kyle Dejrou ve chvíli, kdy eh, varuje před eh, chybovostí v budoucnosti, především v oblasti soudržnosti. Také souhlasím s účetním dvorem, když poukazuje na nedostatky systému členských států a na nedostatky společného řízení je důležité, abychom měli nákladově efektivní mechanismy, aby pravidla eh, pro eh, určování programů, které dostanou financování, byla zjednodušena a také, aby byla jednodušší pravidla týkající se navracení prostředků. Ovšem eh, tyto úkoly nejsou všechny úkoly, které musíme splnit. Je zde celá řada dalších výzev. Například je nutné, aby eh, klíčoví finanční aktéři nesli větší odpovědnost především v členských státech. Je třeba, aby zde byla nákladovně efektivní kontrola, která bude vycházet eh, z rizika, ale také výkonu a výsledku. Já dále podporuji, abychom se soustředili na dopad spíše než na vstupy, abychom měli jasné, měřitelné cíle a a klíčové ukazatele výkonu. Já jsem ve výboru pro rozpočtovou kontrolu předložil svůj návrh týkající se boje proti podvodům. A tento návrh představuje konkrétní kroky, které komise chce učinit proto, abychom získali pozitivní prohlášení o odpovědnosti ze strany účetního dvora. Myslím si, že tento plán, který jsem předložil, je velice relevantní pro naše budoucí kroky. A na závěr bych chtěl říci, že zpráva za rok 2009 ukazuje, že naše snahy přináší výsledky. Představuje velice důležitý vstup pro to, abychom se i v budoucnu snažili o lepší řízení evropského rozpočtu když budeme připravovat další generaci programů. Dámy a pánové, mnohokrát děkuji za pozornost. Mnohokrát děkujeme panu komisaři za jeho projev. A nyní se dostáváme k jednotlivým řečníkům jménem politických skupin. Za EPP, Evropskou lidovou stranu, paní Ingeborg Gressle, máte slovo. Pane předsedo, pane předsedo účetního dvora, pane komisaři, dámy a pánové, kolegové, kolegyně. Já se domnívám, že dnes je pro nás velice pozitivní den protože můžeme počítat s tím, že komise Barroso 2 se dostane za tu hranici, za tu hranici 2%. Já si myslím, že to je a pozitivní a zpráva účetního dvora je velice dobrá. Ti, kteří pracují v této oblasti, vidí, že ve chvíli, kdy se komise rozhodne něco dělat, může dosáhnout skutečných výsledků. Když se podíváme na detaily, Eh, zjištím, zjistíme, že k pokroku došlo díky eh, změnám eh, regulace, díky změnám nařízení. A já si myslím, že to je cesta, kterou se musíme v budoucnosti vydávat. A pokud by komise mohla skutečně zjednodušit směrnici o veřejných zakázkách, bylo, byl by to určitě velký krok ku předu a k pozitivnímu prohlášení o věrohodnosti. Evropský rozpočet podle některých je vystaven velkému nebezpečí. Já bych ale chtěla říci, že evropské peníze jsou konsekventně kontrolovány než národní peníze, než vnitrostátní peníze. A myslím si, že situace na úrovni EU je v tomto ohledu lepší než v některých členských státech. Často vidíme, že na vnitrostátní úrovni nejsou evropská pravidla plně dodržována. Já si myslím, že bychom měli vyzvat členské státy a podpořit je v tom, aby vnitrostátní fondy aby jejich vnitrostátní fondy podléhaly stejné kontrole jako fondy EU. Chtěla bych poděkovat účetnímu dvoru, ale také bych chtěla říct, že jsem zklamaná touto výroční zprávou. Jak jsem řekla, tato výroční zpráva obsahuje méně informací, než tomu bylo posud. Potřebujeme údaje o chybovosti. Eh, měli jsme informace o strukturálních fondech a jejich chybovosti dříve, nyní tomu tak není. Nejsme školka, jsme parlament a je nutné, abychom tyto údaje měli k dispozici. A bylo nám slíbeno, že budete s parlamentem úzce spolupracovat, ale já nejsem svědkem toho, že byste tento slib dodržovali. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. A nyní jménem klubu socialistů a demokratů v Evropském parlamentu kolega Georgios Stavrakakis. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl přivítat eh, tuto zprávu a poblahopřát předsedovi účetního dvora za skvěle odvedenou práci a všem dalším také. Eh, chci říct, že jsme měli eh, skutečně výbornou spolupráci. Naše role jako role parlamentu je být schopni skládat účty vůči občanům a je naším úkolem být nad tím, aby peníze byly vydávány účelně a myslím si, že e, stejnou e, tendenci bude vykazovat i zpráva o agenturách. A situace nepochybně e, má tendenci se zlepšovat, nicméně stále ještě potřebujeme více úsilí pro inovativní řešení. Stávající krize znamená, že monitoring se stává významnější součástí naší práce než dříve. A společně s účetním dvorem jsme zavázáni k tomu, abychom dosáhli ještě ještě lepších výsledků do budoucna. Děkuji za pozornost. Uh, za SD kolega Hacimarkakis. Prosím, kolego, máte slovo. Pane předsedo, pane komisaři Šemeto, pane předsedo Caldero, já bych chtěl poděkovat účetnímu dvoru za tuto zprávu. Odvedli, jste úžasnou práci pro evropské daňové poplatníky. Je dobré, že pozitivní trend a snižování chybovosti pokračuje i v tomto roce. A komise tehdy změnila svůj přístup díky komisaři Kalasovi. A zlepšilo se výkaznictví v oblasti soudržnosti. A v jiných oblastech se to zhoršilo jenom mírně. Je nutné poukázat na to, že toto zlepšení je naprosto nutné. Já jsem eh, já se obávám, že tento pozitivní trend nebude ale v příštím roce eh, pokračovat. Já se domnívám, že bychom této příležitosti měli využít k tomu, aby došlo eh, k velké změně, ke změně paradigmatu. Každá zpráva, tato zpráva účetního dvora je 16. zprávou ale je třeba, abychom se na základě této zprávy zamysleli nad tím, jak můžeme ukončit vysokou chybovost. Já se domnívám, že komise zaprvé musí tvrději řešit chybovost. Musí pozastavovat poskytování prostředků. Jak je možné, že země, jako bylo Řecko, nebylo žádným způsobem sankcionováno, ačkoliv nedodržovalo pravidla. Za druhé, daňový poplatník nesmí být dvojnásobně potrestán dochází k tomu, že se vrací 10 prostředků, ale vzhledem k tomu, že zde máme spolufinancování, dochází k odchuzování daňových poplatníků. Od roku 1990 v oblasti politiky soudržnosti obdržely členské státy 7,7 miliard eur neoprávněně zpět ale bylo navráceno eh, mnohem méně prostředků a to je nespravedlivé. Členské státy nejsou schopny eh, věci správně zorganizovat. To potvrdila také výroční zpráva. Je nutné, aby komise prosazovala své politické zájmy. Potřebujeme určité potřebujeme, aby se předseda Barroso zavázal eh, k takovýmto cílům ke zlepšování. Eh, zároveň eh, zde máme hodnotící zprávu, která byla stanovena Lesabonskou smlouvou. A celkově bych chtěl ale poděkovat za tuto výroční zprávu Četního dvora. Greens, kolik Bart pan Bart Stas za zelené. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsem četl výroční zprávu, tak jsem měl takový pocit deja vu, jako kdybych četl něco, co už jsem četl mnohokrát předtím. Za prvé, je tam příliš mnoho e, skutečných chyb v, té, v tom oddílu o zemědělství, o soudržných fondech, vnější pomoci, E, rozvojové pomoci, vzdělání a za druhé e, kontrolní systémy nejsou nějak mimořádně efektivní a nedaří se jim e, korigovat indemnizaci těch nadbytečných nákladů. Je tam stále základní problém. Prostě členské státy nedělají to, co dělat mají. To znamená, nedaří se jim korektně monitorovat ty prostředky, které dostávají. Jde o 40 evropského rozpočtu. Základní problém v tom je, že Evropská komise nedohlíží dostatečně na členské státy. A tady vlastně jdu eh, eh, k zpravodaji v tom smyslu, že je třeba vyžadovat eh, prohlášení o dobré zprávě těchto finančních prostředků podepsaná ministry jednotlivých členských států. Tady je třeba státy pohánět k odpovědnosti, případně k nedodržování dodržování eh, postupů. A sankce, eh, to je něco, na co nesmíme zapomínat. Děkuji. Na řadě je pan Černeský. Pane předsedající, šanovní państwo. Pane předsedo, dámy a pánové. Účetní dvůr je naším auditorem, ale je to také, dal by se říci, policista. Je to ten kladný policista a hodný policista, ale někdy mám pocit, že je možná příliš dobrý, příliš schovývavý. Závěry této zprávy, závěry práce účetního dvora jsou následující. Vypadá to dobře, ale není to optimální, není to ideální. Mám dojem, že mnoho lidí v Evropě eh, vnímají eh, tuto věc pesimističtěji než účetní dvůr. Účetní dvůr musí být důvěryhodný, aby evropské instituce v očích daňových poplatníků a voličů zůstaly důvěryhodnými. Ale aby mohl být účetní dvůr důvěryhodný, musí kontrolovat, provádět kontrolu bez skrupulí. Účetní dvůr říká, že bychom eh, měli být rádi, že je sklenka z 95% plná, ale já mám dojem, že většina voličů eh, se ptá spíše po těch 5%. Proč je ta sklenka z 5% prázdná? A je možné, že ve skutečnosti je chybovost ještě vyšší než 5%. Já bych chtěl vyzvat eh, účetní dvůr, aby lépe kontroloval to, kam plynou prostředky. Děkuji. Nyní jménem Sjednocené levice Soren Bozondegard. Tak øh, for en øh, Děkuji. Účetní dvor předkládá dobrou zprávu. Jde zde um, o to, že chybovost poklesla. Ale jak to máme hodnotit? Já se domnívám, že to závisí na dvou věcech. Za prvé na tom, z čeho vycházíme, a za druhé na očekáváních. A to, z čeho jsme vycházeli, bylo katastrofální, bylo velice špatné. Miliardy eur byly vyplaceny, ačkoliv docházelo k porušování pravidel. Proto se očekávalo, že je třeba provést zlepšení a to výrazné zlepšení ve všech oblastech. K tomu nyní došlo. Ano, v některých oblastech um, už není chybovost tak vysoká, ale přesto se domnívám, že tato chybovost je i nadále nepřijatelná. V jiných oblastech došlo dokonce ke zvýšení chybovosti a to není přijatelné. Ve výboru pro rozpočtovou kontrolu komisař Šemeta řekl to, co dnes zopakoval, a to, že celkově chybovost poklesla a to je výsledek snah komise. To je pěkné. Já a uznávám snahu komise, ale kdo bude odpovědný, až chybovost příští uh, rok uh, půjde nahoru? Vnímejte to jako vyžený ukazováček. Děkuji. Nyní za EFD paní Marta Andreasen. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Rok po roce za uplynulých 16 let EUD odmítá eh, odsouhlasit 90 nakládání prostředků s, evropskými, z evropského rozpočtu a tento rok není výjimkou, naopak tento trend zrůstá. Povaha těch nesrovnalostí, které jsou konstatovány, eh, znamená, že nejde o pouhé chyby. Kdyby šlo o podnik v soukromém e, sektoru, tak by pravděpodobně jeho ředitele byli pohnáni před soud. Skutečnost je taková, že se nezákonně vynakládají prostředky na nějakých poplatníků. Tento rok auditoři říkají, že minimálně 6 milionů liber nemělo být vůbec vyplaceno. A v čem ten problém v jádru spočívá? Chybí tady odpovědnost. Pan komisaře, páni auditoři budou jako obvykle vinit ze všeho členské státy, ale skutečnost je taková, že to selhání eh, probíhá na komisi, kde chybí dostatečné kontrolní mechanismy. Komise, eh, komise je v nejlepší pozici, jak nastavit pravidla a sankce pro ty, kde porušují, eh, ale komise selhává v této roli celou dobu. Náš parlament také nese svůj díl odpovědnosti, když každý rok situaci schvaluje a žádá o stále navyšování prostředků do rozpočtu. Už neexistuje žádná naděje, že evropský rozpočet získá kontrolní závěr eh, bez výhrady od EUD. Jediná cesta, jak chránit eh, prostředky daňového poplatníka, je drasticky snížit eh, prostředky v rozpočtu. Pan Cameron říká, že není možné zvýšit o 2,9 rozpočet pro 2011. Já eh, žádám, abyste žádali výrazné snížení eh, prostředků do rozpočtu roku 2011. Děkuji a nyní za nezařazené eh, pan Martin Ehrenhauser. Mnohokrát děkuji. Ano, je to pravda. Chybovost v oblasti soudržnosti výrazně poklesla ve srovnání s rokem 2007. A nyní je 36%, dříve byla více než 40%. Ale jak už řekl zpravodaj, když se podíváme na to, jak tato čísla vznikla, je třeba tato čísla zrelativizovat. V této výroční zprávě účetního dvora je uvedeno, že kontrolní systémy v rámci soudržnosti nejsou efektivní. A je také pravda, že minimálně 3 a prostředků nebyla vyplacena. To znamená, že nás čeká ještě dlouhá cesta. Je třeba, aby komisař Johannes Hahn se snažil o zlepšení situace. Pokud jde o oblast zemědělství, situace je pro mě jasná. Dochází zde k, ke špatnému vyplácení prostředků a často toto špatné vyplácení prostředků není považováno za chybovost. Já jsem nedostal odpověď, pokud jde o dvojitě e, vyplacené sociální příspěvky. Já bych se chtěl zeptat, e, kdo spáchal tyto chyby, jak vysoká je suma, e, jak budou prostředky navráceny. Já se domnívám, že by bylo důležité pro budoucnost, aby účetní dvůr nehodnotil pouze zákonnost vydávání prostředků, ale také jejich hospodárnost a efektivitu. A vzhledem k tomu, že tady nemáme pana Oudyho, tak na řadě je pan Ivan na dvě minuty. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Calderimu za velice jasnou a relevantní zprávu eh, týkající se rozpočtu na rok 2009. Za druhé bych chtěl objasnit něco, co mi připadá velice významné pro nás, pro všechny. Každých pět let jsme zvoleni, jsme sem vysláni do Evropského parlamentu evropskými daňovými poplatníky kteří vlastně vytvářejí tento rozpočet eh, svou vlastní prací a my se s nimi setkáváme čas od času a z jejich pohledu rozpočet na rok 2009 není dobrým rozpočtem. A hned uvedu dva důvody. Za prvé, e, prohlášení o zprávě rozpočtu na národní úrovni nejsou podporovány vlastně politickou silou, nejsou podepisovány ani ministry, ani premiéry příslušných států, takže my vlastně vůbec nevíme, kdo za tato prohlášení odpovídá, nevíme, do jaké míry jsou ta prohlášení přesná. A to vlastně otevírá cestu e, k zavádějícím e, či alespoň nedokonalým, nekompletním zprávám. Za druhé, druhé, co se týče chybovosti, zase jsou to členské státy, které by měly vyplácet ty prostředky zpátky, vracet zpátky prostředky eh, komisy. Jinými slovy, eh, evropští daňoví poplatníci platí eh, to, že tady vzniká evropský rozpočet a zase jsou to pak oni, kteří musí pokrývat ztráty z národních rozpočtů. Takže občané Evropské unie prostě platí dvakrát za chyby a dokonce podvody, které se s evropskými fondy E, prostě e, stávají. A e, chtěl bych vlastně Eh, říct, že je tady zapotřebí lepší propojení a koordinace mezi Evropským auditorem a Evropským účetním dvorem a národními orgány, eh, této, eh, ty, těmito kontrolními orgány. Musíme peníze vydávat lépe a proto potřebujeme vědět, kde jsou problémy a jak jsou řešeny. Na řadě je pan de Magistris na dvě minuty třicet. Děkuji, paní předsedkyně. Můžeme dnes hovořit o vývoji chybovosti, o snížení chybovosti v tomto konkrétním případě, což je důsledkem velice efektivní práce účetního dvora a musíme předsedovi Kalírovi poděkovat. A také je to díky parlamentu, především díky výboru pro rozpočtovou kontrolu, který na transparentnost a efektivní využívání veřejných finančních prostředků. Ale co ještě můžeme učinit, aby se věci dále zlepšovaly, protože ona je tady stále velká chybovost, velké chyby se eh, odehrávají v oblastech, které jsou citlivé, zemědělství, eh, soudržnost a tam eh, se dají detekovat i určité podvody při veřejných zakázkách a tak dále. Je třeba snížit míru byrokracie, formality. Je třeba, aby tady existoval určitý soubor pravidel, ale ta pravidla musí být jasná. Takže já kategoricky odmítám jakoukoliv formu podvodu, jakoukoliv spolupráci s sektory, kde může vznikat a zakořeňovat se E, korupce, je třeba posílit úlohu OLAFu v boji proti korupci. A pak je tady ještě jeden prvek, který musíme zdůraznit a my jsme to také e, během nedávné návštěvy e, výboru pro rozpočtovou kontrolu v Itálii potvrdili. Ve veřejném sektoru se zdá být čím dál tím víc patrná velká role organizovaného zločinu a tady je třeba posílit úrohu OLAFu a posílit spolupráci mezi členskými státy a komisi a také parlamentem, na tom trvám. Dalším zásadním aspektem podle mého názoru je následující jev. Komise musí být autonomnější, samostatnější ve vztahu ke členským státům. Myslím konkrétně na země, ve kterých se již celou řadu let dají vysledovávat zásadní chyby, zásadní podvody. Tam je třeba blokovat ty prostředky, aby jsme se vyhnuli tomu, že by se tyto věci, tyto podvody o, e, po, dále vlastně pokračovaly. Je třeba Eh, zvýšit transparentnost. Podle toho je také Evropská unie posuzována, podle toho, jak se vydávají veřejné prostředky. Pan Vandal na jednu minutu. Voorzitter, hoewel de rekenkamer stelt dat de verantwoordelijkheid. Děkuji. Eh, I když EUD eh, říká, že účetnictví se zlepšilo, nedává úplný souhlas v oblasti výdajů. Proč? Protože druhá největší položka, to znamená soudržnost, tam sice je určité zlepšení, ale přesto, je, eh, přesto jsou shledány chyby u 40 eh, projektů v celkovém objemu 35 eh, miliard eur. Já se domnívám, že toto je nepřijatelné. Komise se musí zabývat tím, jakým způsobem k těmto chybám dochází a musí zavést nějaké mechanizmy, jak chybovost snížit. Včera nám bylo vysvětleno SUD, e že k těm eh, chybám dochází zejména kvůli tomu, že postupy jsou příliš složité. Ta pravidla jsou příliš složitá. Potřebujeme tedy racionálnější, jednodušší a transparentnější mechanismy. Jinak eh, bude i nadále Evropa jakýmsi dělaným představen, eh, představením vzdáleným občanům. Pan Obermar, já se zeptám pana Agera. Vy se chcete zapsat do CatchDI? A, nebo máte procedurální připomínku. Děkuji, paní předsedkyně. 6 miliard euro evropského rozpočtu podle Poprosím vás o chviličku strpění. Já chci jenom zjistit, zda kolega eh, chce uplatnit eh, modrou kartu nebo zda jde o něco jiného. Ano, to byla modrá karta v reakci na kolegu Fandálena. Já bych se chtěl zeptat kolegy Fandálena. Pane Vandálen, přijímáte otázku? Prosím. Já bych se chtěl zeptat kolegy Van Dálena, jestli vzal na vědomí to, že pokud jde o to vysoké procento, jedná se o procento vzorkových zkoušek. Jedná se pouze o vzorek. Přišlo se na 6% chybovost a ty miliardové eh, výdaje pro to, které jste zmínil, proto nejsou pravdivé. Mm, Pani předsedající, já jsem to naprosto dobře pochopil, ale co je podle mého důležité, je, že pořád tady jsou eh, chyby ve vyšší miliardu, kterých nemáme vysvětlení. Já si myslím, že komise to musí řádně prošetřit a ověřit, za není možné situace zlepšit. Eh, naštěstí pan eh, komisař ve svém vystoupení právě řekl, že povede takovéto šetření a bude to brát zcela vážně. Děkuji, takže prosím, pane eh, Bogmere. Děkuji, paní předsedkyně. 6 miliard eur evropského rozpočtu podle hodnocení účetního dvora v roce 2009 zmizelo někde v kanálech. Neví se, co se s tím stalo, není možné provést odpovídající kontroly. Zároveň byly um, odhaleny nesrovnalosti, pokud jde o uh, úředníky, kteří uh, brali příspěvky na uh, děti dvojnásobně. Uh, já uh, se domnívám, že Evropská unie je uh, podle těchto výsledků hlavním, hlavní entitou, která podvádí naprosto všechny. A problematická je situace především u regionální podpory. Jak řekl předlo, předchozí řečník, 30, eh, bylo zjištěno, že 36 eh, eh, v některých případech bylo zjištěno 36 chybovosti. Já se domnívám, že nemáme žádné peníze na vyhazování. Pracovníci účetního dvora jsou velice motivovaní a angažovaní a měli by být motivováni také k tomu, aby věce lépe kontrolovali a kontrolovali politiky. Děkuji, není pan Olbrich na minutu 30. Dámy a pánové, když hovoříme o této zprávě, musíme se vyjadřovat velice přesně, protože často se hovoří o eh, chybovost, chybech, chybách, o nesrovnalostech, o eh, podvodech a všechno se směšuje dohromady. Ze zprávy ale jasně vyplývá, že odhalování chyb nebo chybovost v Evropské unii výrazně klesla. Nyní máme chybovost ve výši asi 5 Nemůžeme hovořit o, o chybovosti 20 nebo 40 To zkrátka není realita, to není pravda. Zjišťujeme, že došlo k výraznému zlepšení v oblasti a politiky, kde dochází ke e, společné správě s členskými státy. Tato politika je velice náročná, je třeba ji dále zlepšovat, pokud jde o její struktury, protože má obrovskou přidanou hodnotu. A proto bych chtěl říci, že situace, ehm, jak je vidět, se už mění. A ve zprávě se praví, že účetní dvůr shledává, že není možné a srovnávat vlastní odhady chybovosti s odhady eh, komise nebo s údaji komise, pokud jde o korektury. To je velice důležitý bod, na který musíme navazovat. Není možné, aby účetní dvůr řekl, že nemůže srovnávat své údaje s údaji komise. Paní Šaldemóze, jedna minuta. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také účetnímu dvoru, protože nám poskytl dobrý nástroj a proto, abychom hodnotili využívání evropských peněz. Zjišťujeme, že vše spěje správným směrem, ačkoliv stále ještě existují problémy. Ale skutečnost, že se vydáváme správným směrem, je pro nás určitou pobídkou pro to, abychom naplánovali další kroky. Je třeba, abychom měli řádný kontrolní systém a dále snižovali chybovost. Ale to samotné nestačí. Musíme se snažit také o to, abychom lépe kontrolovali využívání peněz. Zda jsou peníze řádně využívány, pokud jde o zprávu, budovy, osobní náklady nebo náklady na zaměstnance. Jsou ty peníze správně vynakládány? Jsou naplňovány naše cíle? Musíme vést tuto debatu dále jde také o efektivitu a větší otevřenost. Já bych chtěla požádat, aby v parlamentu i v účetním dvoře jsme byli otevřenější a tuto diskuzi dále vedli. Děkuji, není paní Čišková na jednu minutu, prosím. Paní předsedkyně, je to vlastně již podruhé, kdy se v tomto volebním období dostává na program účetní závěrka Evropské unie

Vážení kolegové, Evropský účetní dvůr odvedl velmi kvalitní práci, když připravoval svoji výroční zprávu za rok 2009. Já si myslím, že musíme respektovat tuto práci a je třeba, abychom poděkovali panu Kaldejrovi a jeho spolupracovníkům. Já souhlasím s kolegy, kteří říkají, že tato zpráva jasně ukazuje, že peníze Evropské unie, pokud jde o jejich eh, využívání, eh, že jejich využívání se neustále zlepšuje a snižuje se chybovost. Z této zprávy ale také musíme vyvodit určité závěry. Je třeba, abychom v parlamentu, v komisi a v dalších institucích Evropské unie učinili další kroky. Máme před sebou řadu úkolů. Zpráva ukazuje, že účetní dvůr shledal, že miliardy evropských prostředků nebyly vydány správným způsobem a že je možné, že došlo k podvodům. Musíme podniknout odpovídající kroky. Já si myslím, že je důležité, abychom v následujícím období spolupracovali s členskými státy a podívali se na to, a jakým způsobem jednotlivé členské státy zjišťují chybovost a jak v jednotlivých členských státech fungují kontrolní mechanismy a tím můžeme dosáhnout toho, že chybovost bude nadále klesat. Pan Sender na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. My si blahopřejeme k těm zlepšením, které eh, tady lze zaznamenat a která jsou výsledkem dialogu mezi komisí, účetním dvorem a samozřejmě také parlamentem. Nicméně tato zpráva naznačuje, že nemůžeme usnout na Vavřínech a musíme zůstat bdělí. Návrh pana Kaldery vzhledem k budoucnosti, co se týče spolupráce, eh, s cílem zjednodušit a zlepšit určité důležité aspekty, mi připadá zajímavá a je třeba do budoucna promýšlet nové legislativní návrhy. Tady vidím prostor pro společnou práci za účelem zlepšení situace. Chci také říct, že budu velice bedlivě sledovat, co se týče eh, věci eh, kolem třeba systému Sezam a eh, další snahy o zlepšení v té oblasti prognóz rozpočtu pro rady. A pak jsou tady některé klíčové věci týkající se třeba ochrany osobních údajů, ale některé ty případy již byly předány OLAFu. Také bych chtěla znát eh, názor na eh, eh, růst lidských zdrojů ve výboru regionu v poslední době. Paní Ivanova na minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Je velice důležité zohlednit, že závěry účetního dvora jsou podobné tomu, co známe z dřívějška, ale doufám, že doporučení Evropského parlamentu, eh, která rok po roce znovu a znovu opakujeme, budou zapracována zejména v oblastech, kde dochází k velkému výskytu nesrovnalostí. Byli bychom velice vděční za konkrétní čísla pro nesrovnalosti. U roku 2008 je zde dobrá zpráva. Procento chyb, procento nesrovnalostí v oblasti politiky soudržnosti se snížilo, ale stále není jisté, že půjde o trvalý pokles. Možná to souvisí také s výběrem vzorku, u kterých byla provedena kontrola. Je zde stále ještě mnoho nedořešených otázek, nedořešených témat, které se týkají eh, vnější pomoci, rozvojové pomoci, rozšiřování eh, zemědělství, energetiky, dopravy, občanství, vzdělávání a výzkumu. Na adresu pana komisaře bych ráda uvedla, že náš rozpočtový výbor eh, bude i nadále usilovat o efektivnost řízení prostředků z evropských fondů. Rádi bychom zdůraznili, že všichni by se měli snažit dostat své vlastní odpovědnosti. Nyní, pan Gajer na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo Caldeiro, pane komisaři. Oblast politiky soudržnosti je pacientem evropského rozpočtu. Minulý rok byl na intenzivní jednotce, dne, letos je to rekonvalescent, ale stále ještě tento pacient není zdravý a je v nebezpečí. Více než 5 všech plateb v politice soudržnosti bylo podléhalo chybovosti, 3 nemohla být vyplacena. To odpovídá asi 700 milionům eur. A velká část těchto chybných plateb mohla být předcházena ze strany členských států. Existuje zde problém při vyplácení prostředků politiky soudržnosti a to navzdory současných kontrolních systémů, které komise schválila. Já si myslím, že bychom se měli podívat na tyto kontrolní systémy. V Německu se ukazuje, že všechny kontrolní systémy fungují jenom omezeně. Dámy a pánové, odpovědnost za provádění rozpočtu má komise. My nemůžeme eh, svalovat eh, vinu eh, jenom na členské státy, protože politicky je za provádění rozpočtu odpovědná komise. Pane Algeda si to, buďte přísnější, budeme vás podporovat. Děkuji. Není pan Van Nistelrooy na minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane předsedo EUD, vážený pane komisaře, já jsem eh, koordinátorem pro regionální politiku v klubu EPP a když vidíme míru chybovosti o politiky soudržnosti, tak eh, musíme konstatovat eh, výrazné zlepšení a Zdá se, že jde o dopady nového nařízení, které jsme schválili pro období 2007 až 2013 a um, dopady akčního plánu, na němž pracovali ve svém minulém funkčním období parlament i komise. Eh, největší chybovost přetrvává u veřejných zákazek, zakázek. Pardon. Eh, provádění evropské legislativy, provádění vnitrostátních předpisů, eh, zřejmě vykazuje ještě nedostatky a já bych požádal pana komisaře, aby vyvíjel tlak na členské státy, Eh, nebo aby jim poskytla nějakou podporu směrem ke zlepšení uvařených zakázek. Já jsem se minulý týden účastnil eh, delegace Evropského parlamentu do Rumunska a eh, Viděli jsme, jaké tady jsou problémy. Domnívám se, že je skutečně možné členským státům pomoci. Navíc já jsem také proto, aby členské státy vydávaly ta prohlášení o řízení finančních prostředků z evropského rozpočtu, protože právě tady shledáváme nejvíce problémů. Nyní pan Vogel na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Eh, chci hovořit co možná pozitivně eh, o této výroční zprávě, protože se domnívám, že bychom měli využívat eh, kontrolní zprávy směrem ke zlepšení situace, k ponaučení se z vlastních chyb a je celá řada příkladů toho, jak může tímto způsobem postupovat komise, členské státy, koneční příjemci. Eh, například v zemědělství eh, neustále změny požadavků ze strany komise vyvolávají problémy na straně členských států a příjemců prostředků. To například u nás ve Velzu slychám eh, pořád. Eh, eh, jsou, pokud je o to, že některé pozemky nejsou eh, způsobilé pro, přijma, pro přijímání prostředků, možná by komise měla zjednodušit ta pravidla, vyjasnit je, a pak by podle toho mohly pracovat všechny členské státy. Dále, pokud je o tu nadcházející reformu společné zemědělské politiky, je to opět příležitost racionalizovat ty postupy, zjednodušit je a zajistit přidanou hodnotu a value for money, tedy hodnotu za vynaložené prostředky pro všechny. Děkuji. A nyní uh, přistoupíme ke Catch the Eye. Dávám slovo nejprve panu Krizimu. Na jednu minutu tady. Děkuji, paní <clears throat> předsedající. Ta prezentace... Děkuji, paní předsedkyně. Prezentace výsledků šetření účetního dvora přináší celou řadu informací, tak je tomu vždy. A z těchto informací můžeme dojít k závěrům, co je třeba zlepšit, co je nejdůležitější závěr. Tam, kde nejsou postupy příliš eh, komplexní, tam máme nižší chybovost. Čím komplikovanější jsou postupy, tím vyšší chybovost je a tím je také vyšší počet neslorovnalostí. Příkladem je politika soudržnosti, která je nesmírně důležitá pro Evropskou unii. Správně jste zaznělo, že oblast zemědělství je také postižena vysokou mírou chybovosti. Ale i zde opět platí, eh, čím je politika komplikovanější, tím vyšší je chybovost. A zcela zásadně je spolupráce s národními kontrolními orgány. Ale důležitá je také spolupráce s národními parlamenty, s výbory pro rozpočet a pro rozpočtovou kontrolu, a případně s výbory pro eh, evropské záležitosti v národních parlamentech. Já osobně jsem byl eh, členem Národního parlamentu a byl jsem také přítomen, když tam byla prezentována zpráva účetního dvora. Nyní paní Kaldenbach na domenotu. Děkuji. Děkuji také účetnímu dvoru. Já si myslím, že tato zpráva jasně ukazuje, že kontroly se neustále zlepšují. A mě nutně neděsí ta chybovost, protože myslím si, že i audit je systém, při kterém se můžeme učit a je dobře, že eh, se na chyby přichází je nutné, abychom v budoucnosti mohli těmto chybám předcházet. Včera byla předložena pátá zpráva o soudržnosti a komise vyzývá všechny aktéry, aby zaujali své stanovisko k otevřeným otázkám. Já si myslím, že je zde velice důležité, aby se v budoucnosti vytvořily jasné podmínky a aby se nám podařilo omezit byrokracii v této oblasti. Zároveň je nutné, abychom měli jasné kontroly týkající se používání evropských prostředků. Já a doufám, že všichni budou reagovat na výzvu komise. My jako parlament to uděláme. Děkuji. Jsou zde ještě další žádosti o vystoupení v rámci KHDI? Zase, že nikoli, takže dáme slovo panu komisaři Šemetovi. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Dnešní rozprava prokazuje, že došlo k dalšímu pokroku e, při zprávě e, evropského rozpočtu za rok 2009. Jasné stanovisko e, účetního dvora a nejnižší možná míra chybovosti která byla kdy zaznamenána, e, prokazuje, že komise přijala správná rozhodnutí a navrhla přiměřená opatření při realizaci e, programů za e, dané období. Nicméně účetní dvůr ve své zprávě také ukazuje na ty oblasti, kde je zapotřebí dosáhnout dalšího pokroku ze strany všech zúčastněných stran. A teď eh, nejde jenom o komisi, ale také o eh, příslušné eh, aktéry na národní úrovni, jejíž odpovědnost je posílena. Celá řada z vás poslankyň a poslanců hovořilo o e, implementaci sankcí, uvalování sankcí v členských státech. Komise tak činí a činí tak velice rigorózně. V současné chvíli například jsme v procesu e, projednávání pozastavení nějakých 40 programů v oblasti soudržnosti, které představují dohromady miliardu 700 milionů eur, 750 milionů eur. A to je obrovské množství e, finančních prostředků. A co je ještě důležité, důležitější, že v roce 2010 se počet um, řízení zvýšil téměř dvojnásobně v, předchoz, v porovnání s rokem 2009. Takže například minulé, minulý pátek komise přijala rozhodnutí víc jak 578 milionů eur, eh, které byly nesprávným způsobem eh, vydány v oblasti zemědělství, musí být vráceno. Takže my eh, takto činíme a budeme tak činit i do budoucna. A rovněž vyplývá ze zprávy účetního dvora, že co se týče míry tedy zpětně vrácených prostředků, se, tak tady můžeme hovořit o 3,3 miliard eur, které byly takto vráceny. To je poměrně vysoká suma a naším úmyslem je pokračovat v této politice a velice přísně eh, aplikovat sankce tam, kde to bude zapotřebí. A eh, to, co se bude dít teď, eh, bude zcela zásadní, abychom se vyrovnali z nedostatky stávajících programů, ale zároveň také vyvodili závěry pro budoucí generaci programu. A tady účetní dvůr velmi správně poukazuje na cestu kupředu a tato cesta kupředu znamená především zjednodušovat postupy, eh, zlepšit pravidla pro zadávání veřejných zakázek, protože tam je ta oblast, kde se vlastně eh, vyskytuje největší míra chyb, eh, co se týče eh, kritérií nárokovosti a nebo eh, změn v oblasti podmínek pro veřejné zakázky. Tam se musíme napřít, tam musíme se soustředit a komise je k tomu připravena. Takže komise bude sledovat doporučení účetního dvora a očekává tedy udělení absolutoria. Děkuji, pane komisaři, a závěrem bych chtěla dát ještě slovo panu předsedovi účetního dvora, panu Silvu Kaldejrovi. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat eh, za všechna laskavá slova, eh, která eh, jste formulovali směrem k účetnímu dvoru a naší práci. A opravdu se snažíme pracovat e, při dodržování těch nejvyšších e, profesních e, norem a máme, dbáme na to, co je v centru pozornosti všech institucí v této oblasti. Já bych si dovolil uvést dva příklady toho, co jsme učinili v této zprávě o rozpočtu za rok 2009 Eh, například je tam požadavek na více informací ze strany institucí. My jsme poskytli celkový přehled, eh, celkové zhodnocení situace. Úplně poprvé říkáme, jaká je celková situace a docházíme k závěru, že tato situace se v porovnání s předchozím obdobím zlepšuje. Takže eh, ta míra chybovosti celkového rozpočtu klesá. Zároveň jsme vám také poskytli, především v oblasti soudržnosti, mnohem více informací než v předchozím roce, protože v loni jsme řekli, že alespoň 11 financí nemělo být vyplaceno. V tomto roce můžeme říct, že E, ta nejpravděpodobnější e, míra chybovosti, kterou můžeme e, tedy uvést, je, není vyšší než 5%, což jsme loni nemohli říct a alespoň tedy 3% finančních prostředků neměla být vydána. Takže tady je vidět nepopiratelný pokrok. To jsou fakta. Proč k tomu dochází? Jaké jsou důvody? Prostě my si tady nic nevymýšlíme, my se nechceme chovat nějak extra laskavě ke komisi nebo k členským státům. Účetní dvůr je nezávislá instituce, která jedná na základě smlouvy a my e, svá šetření e, a své e, nálezy vlastně zakládáme na důkazech, na faktech a to je přece nutné takto postupovat při postupu při udělování absolutoria. Takže jsme i nadále připraveni vám pomáhat v této práci a hlavním důvodem, tak jak jsme řekli ve své zprávě, je to, že systémy eh, které byly uvedeny v chod pro zprávu těchto programů na období 2007 až 10 eh, se prostě postupně zlepšují a ty funkce jsou eh, kvalitnější. Druhá věc je, že eh, vydávání prostředků na programové období je pouze 25 takže finanční eh, výkon za toto období je podle našeho eh, je podle našeho tedy šetření nižší, než se očekávalo. Takže kombinace těchto dvou faktorů, výkon a e, nižší míra vydaných pladeb, e, to znamená efektivnější platby, e, dovedly situaci do té fáze, ve které se nachází. Samozřejmě musíme na věci hledět jasně. Máme E, samozřejmě 27 členských států, takže tady jde o to, zdali e, systémy skutečně e, velice, velice výkonné. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet dále. Musíme být obezřetní. Nicméně, jak jsem řekl, jsme připraveni informovat i nadále a informoval především také váš výbor pro rozpočtovou kontrolu v procesu e, udělování absolutoria. Naši spolupracovníci jsou k tomu připraveni, také jsme připraveni vám pomoci prostřednictvím specializovaných e, zpráv. E, jedná se také o studie do důsledcích, dopadech finančních prostředků v skutečném životě. To jsou jistě relevantní informace i pro vaši instituci. Je jednoznačné, že e, odpovědnost za implementaci rozpočtu nese na svých bedrech především komise, ale Lisabonská smlouva hovoří také, že je tak e, třeba činit ve spolupráci s členskými státy. A pokud se máme podívat e, na výhled před námi, tak bych řekl, že teď máme jedinečnou příležitost vlastně tady využít mimořádné, mimořádné situace pro zlepšení E, postupů v této oblasti. Teď se hovoří o novém finančním nařízení, které má být brzy přijato a to bude vlastně ta e, základní, to bude ten základní nástroj pro zprávu e, budoucích programů. Pokud budeme mít jednodušší pravidla, pokud chceme mít jednodušší a méně nákladná méně nákladné nástroje, tak to je teď ta chvíle, kdy se o tím máme zabývat. Jsou tady také rozpočtová pravidla, kterými se budeme zabývat v příštím roce, takže paní předsedkyně, chci poděkovat komisi, radě a Evropském parlamentu. Tyto tři instituce jsou teď před eh, situací, kdy mají možnost pevně uchopit tyto záležitosti do svých rukou a změnit situaci do budoucna. Takže já bych navrhoval, abych jste vyšli z našich doporučení, která jsme již předložili v našem stanovisku ohledně klíčových rizik a e, výzev. E, takže až se budete zabývat e, nový, novou generací programů, tak tady máte tato doporučení. A chci zopakovat ještě jednu věc. Je třeba si položit otázku, zdali ty programy a ty režimy, eh, které jsou uvažovány, mají eh, šanci zlepšit eh, situaci v Evropské unii. Jsou přínosem, jsou realistické, mohou být opravdu uskutečněny a jak je tomu s odpovědností za realizaci těchto programů, těchto režimů. Někdy se hovoří o tom, že tady prostě není možné mm, detekovat tu odpovědnost. Takže ta, toto jsou otázky, na které je třeba nalézt odpověď a účetní dvůr je připraven vám v tomto pomoci. Děkuji za pozornost. Děkuji. Vaše vystoupení uzavírá tuto rozpravu a já vám za to děkuji. Nyní podle pořadu dne projednáme zprávu paní Van Bremtové o změně nařízení číslo 663 2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení